Uh, well, this, Maybe we'll start, yeah? Yes. We can start. Uh, dear colleagues, kolegové, velice ráda vás vidím a začneme schůze našeho výboru. Budu hovořit co... Irda Barmestu. Litevsky. mě nejdříve potvrdíme program. Došlo tady ke dvěma změnám. Bod 6 byl stažen z programu, protože paní Rosiňol a 10 tady nemůže být. A desítka byla stažena z, hlasovat, z hlasování. Takže to je to doporučení OSN. Můžeme souhlasit s pozměněným pořadem jednání, pakliže neexistuje žádná námitka, tak můžeme rovnou přistoupit. Schválení zápisu z minulého zasedání, je to tak v pořádku. Za čtvrté sdělení předsedkyně mám jedno sdělení. Chci vás informovat o tom, že náš výbor od nyní bude pracovat bez papírově, to znamená všechny důležité dokumenty i hlasovací seznamy nalezete na internetových stránkách anebo na intranetových stránkách. A na zasedání výboru eh, to bude na papíře. A tím se dostáváme, bude to elektronicky, promiňte, a tím se dostáváme k hlasování jako takového. Máte sebou hlasovací lístky? Takže sedmička, návrh zprávy k rovnému postavení pohlaví. Ernest Urtasu je zpravodaj. Kdo je pro? Proti, zdržel se. Schválen třeba dvacítka. Pozměňovací návrh 104 eh, pro, proti, schváleno. 24 pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 25 pro, proti, zdržel se, schváleno. 26 pro, proti, zdržel se, schváleno. Prosím pěkně, chcete to zkontrolovat dobře? Kontrolujeme. 26. Zahojí hlasování. Ukončuji hlasování. Schváleno. Prosím, zdvihejte ruce, abychom to lépe viděli. 161 pro, proti, zdržel se, schváleno. Chcete 54 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 1, 5, 9 pro, proti, zdržel se, prosím, kontrola elektronická, zahajuji hlasování, ukončuji hlasování. Schváleno. 297 pro, proti, zdržel se, schváleno. 153 pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 27 pro, proti, zdržel se schváleno. Kompromis 28 pro, proti, zdržel se schváleno. A kompromis 29 pro, proti, zdržel se schváleno. 30 pro, proti, <clears throat> zdržel se schváleno. 179 pro, pardon, 175 pro proti, zdržel se, zamítnuto. 178 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 179 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 180 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 32 pro, proti, zdržel se, schváleno. 31 pro, proti, zdržel se, schváleno. 166 pro, proti, pardon, omlouvá se paní předsedkyně. 166 je ve dvou částech. První část pro, proti, zdržel se schváleno. Druhá část pro, proti, zdržel se schváleno. 33 pro, proti, zdržel se schváleno. 34 pro, proti, zdržel se schváleno. 1, 8, 7 pro, proti, zdržel se. To prosím zkontrolujeme, zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Schváleno. Nepracuje vám v stroje glosovací zařízení? Takže jak jste hlasovala pro, proti, pro, dobře, dobře. Jednou jsem sedm, bylo schváleno. 60, 16 10, 1, 8, 8, pro, proti zdržel se, schváleno. 189 pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 35 pro, proti, zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 1, 85 pro, proti. To musíme zkontrolovat. Zahoje hlasování. Ukončuje hlasování. Zamítnuto. 196 pro. Proti. Zdržel se schváleno. Kompromis 36 pro. Proti. Zdržel se schváleno. 200 pro, proti, zdržel se schváleno. 201 pro, proti, zdržel se schváleno. 203 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 37 pro, proti, zdržel se schváleno. 209 pro,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 46 pro, proti, zdržel se, schváleno. 43 pro, proti, zdržel se, schváleno. 233 pro, proti, zdržel se, schválena. 234 pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 44 pro, proti, držel se schváleno. 40, eh, pardon, 34. Ona říká... 45. Eh, kompromis 45. Kompromis 45 opravuje se paní předsedkyně. Pro, proti, zdržel se, schváleno. 243 pro, proti zdržel se schváleno. 246 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 247 pro, proti, zdržel se schváleno. 249 pro, proti, zdržel se schváleno. Kompromis 47 pro, proti, zdržel se schváleno. Kompromis 48 pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 48a pro, proti, zdržel se, schváleno. 258 pro, proti, zdržel se, schváleno. 256 pro, proti, schváleno. Kompromis 52 pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 49 pro, proti, zdržel se, schváleno. 265 pro, proti, zdržel se, schváleno. 266 pro, proti, zdržel se, schváleno. 50 pro, proti, zdržel se, schváleno. 51 pro, proti, zdržel se, schváleno. 270 pro, proti, zdržel se, schváleno. 271 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 273 pro, proti, zdržel se schváleno. 275 pro, proti, zdržel se schváleno. Kompromis 2 pro, pardon, omlouvá se paní řečnice. 38, pozměňovací návrh 38 pro, proti, zdržel se zamítnuto. Kompromis 2 pro, proti, zdržel se, eh, schváleno. Pozměňovací návrh 39 pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 3 pro, proti, zdržel se, schváleno. 44 pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 4 pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 5 pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 7 pro, proti, zdržel se, schváleno. 8 pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 9 pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 10 pro, proti, zdržel se, schváleno. 11. S ústním pozměňovacím návrhem. Ano. Ehm, my z toho 72, my budeme hlasovat s kompromisním návrhem bez pozměňovacího návrhu, to znamená bez těchto slov. This would be out. To by se vyškrtlo z toho kompromisu. Děkuji. Kompromis 11 s ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro, kdo je proti, kdo zdržel se, schváleno. Kompromis 13 pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 12 pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 14 pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 15 pro, proti, zdržel se, schváleno. 88 pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 16 pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 17 pro, proti, zdržel se, schváleno. Pozměňovací návod 95 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 97 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 98 pro, proti, zdržel se schváleno. 19 pro, proti, zdržel se schváleno. 20 pro, proti, zdržel se přijato. 21 pro, proti, zdržel se schváleno. 109 pro, proti, zdržel se schváleno, 110 pro, proti, zdržel se přijato, 111 a 112 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 114 pro, proti, zdržel se přijato, 115 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 116 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 117 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 118 pro, proti, zdržel se, schváleno. 119 pro, proti, zdržel se schváleno. 120 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 121 pro, proti, zdržel se zamítnuto 122, 123 pro, proti, zdržel se přijato. Kompromis 22 pro, proti, zdržel se přijato. 130 pro, proti, zdržel se přijato. 131 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 132 pro, proti, zdržel se. To musíme zkontrolovat. Zahoj hlasování. Vote is closed. Ukončuji hlasování. A tak to bylo přijato. 133 pro, proti, zdržel se, přijato. 136 pro, proti, zdržel se, přijato. 1 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 2 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 3 pro, proti, zdržel se, přijato. 4 a 5 pro, proti, zdržel se, přijato. 6 pro, proti, zdržel se, přijato. 7 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 4 pro, proti, zdržel se, schváleno. 9 pro, proti, zdržel se, schváleno, přijato. Amendment 10 in favor. Sítka pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 11 pro, proti, zdržel se, přijato. 12 pro, proti, zdržel se, přijato. 13 pro, proti, zdržel se, přijato. 14 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 15 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 16 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 17 pro, proti, zdržel se schváleno. 18 a 19 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 20 a 21 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 1 pro, proti, zdržel se, přijato. 24, 25 a 37 pro, proti, zdržel se, přijato. 26 pro, proti, zdržel se, přijato. 28 pro, proti, zdržel se přijato. 29 pro, proti, zdržel se přijato. 30 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 31 pro, proti, zdržel se přijato. 32 pro, proti, zdržel se přijato. 33 pro, proti, zdržel se přijato. 34 pro, proti, zdržel se přijato. 35 pro, proti, zdržel se přijato. 36 pro, proti, zdržel se přijato. A teď hlasujeme celé usnesení. Zahoj hlasování. Ukončuji hlasování. SAD má příliš hlasů. Teď je to v pořádku. To... Congratulations! Gratuluji panu zpravodaji. Okay, thank you. Now, a second. Mm-hmm. Uh, uh, Nyní budeme hlasovat o zprávě o uplatňování směrnice Rady, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s muži a ženami v přístupu ke zboží a službám. Tady je zpravodajkou paní Kozlovská Rajevič. Kompromis 3, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo, schváleno. Tran 2, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo, schváleno. Chcete to ověřit? Dobře, ověříme Tran 2. Adopted. Schváleno. Návrh 47. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Musíme to také ověřit. Můžete hlasovat, prosím. One SND too much. One SND too much. Za socialisty hlasuje o jednoho poslance více. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis čtyři, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Nyní návrh 54, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno návrh 58, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno návrh 59, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno návrh 62, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo zamítnuto. Kompromis 5. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. Kompromis 6. Kdo je pro? proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Kompromis 14. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Kompromis 7. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Návrh 67. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Návrh 71 a 72. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. Návrh 73. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Zamítnul to. Návrh 74. Kdo je pro? Omlouvá se paní předsedkyně. Nyní návrh 31. Tran. Tran 31. Kdo je pro? A ne. Tady je napsáno nehlasovat, říká paní předsedkyně. Tak se omlouvám. Kompromis 8 tedy. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Kompromis 9. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Tran 15. Kdo je pro? proti, zdržel se někdo zamítnuto. Tran 27, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo, schváleno Tran 20. Chcete to ověřit? Dobře, takže ověříme Tran 27. Uh, uh, the vote is open. One SND. Za socialisty opět o jednoho poslance více ale jenom tady, samozřejmě na našem výboru. Teď už je to v pořádku. Yes, the vote is closed. Adopted. Tran 29. Schváleno. Tran 29. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Schváleno. Tran 30. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Schváleno. Návrh 83. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Schváleno. Návrh 84, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno. Chcete ověřit? Dobře, ověříme návrh 84. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Schváleno. Návrh 85. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Návrh 86. Kdo je pro? proti, zdržel se někdo schváleno návrh 87, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno. Chcete to ověřit? Dobře, hlasujeme o návrhu 87, můžete hlasovat. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Kompromis 10. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Návrh 90. Kdo je pro? Proti? Držel se někdo zamítnuto. 91. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? 93. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? Návrh 94. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? Návrh 96. Kdo je pro? proti, zdržel se někdo zamítnuto, návrh 97, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, návrh 94, říká paní předsedkyně, omlouvám se, 98, kdo je pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto, návrh, chcete to ověřit, dobře, můžete hlasovat, prosím. Closed. Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní návrh 99, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? Návrh 100, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? Návrh 104, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? Můžeme to ověřit. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Nyní návrh 103. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Návrh 106. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Kompromis 11. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Navrh 112, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? 113, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? 114, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? Návrh 115, kdo je první část? Proti? Zdržel se někdo schváleno? Druhá část, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? Nyní ověříme elektronicky druhou část. Končím hlasování. Druhá část byla přijata. Návrh 116, první část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? Druhá část, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? 117. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? Návrh 118. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? Není kompromis 12. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? Sorry. Kompro... Kompromis 15, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? Návrh 1, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? Návrh 2, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? Návrh 4, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? Návrh 5 a 6, kdo je pro? proti, zdržel se někdo, schváleno. Chcete to ověřit? Dobře. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Kompromis 13, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Návrh 11, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. 12, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Nyní kompromis 1. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Návrh 18. První část pěti. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno? Druhá část, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno? Třetí část, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Schváleno. Čtvrtá část. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Zamítnuto. Pátá část. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Schváleno. Návrh 19. Ve dvou částech první část, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno druhá část, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Zamítnuto. Návrh 20. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Zamítnuto. Návrh 21. První část ze dvou. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Schválena Druhá část. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Zamítnuto. Kompromis 2. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Schváleno. Návrh 25, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Návrh 27, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Návrh 28, eh, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Návrh 29, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Návrh 31, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? Návrh 33, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? Návrh 38, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? Návrh 42, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? Návrh 43, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? A nyní budeme hlasovat o celém usnesení. Můžete hlasovat, prosím. The vote is closed. Končím hlasování. Schváleno. Gratuluji paní zpravodajce. next vote working, conditions. Nyní budeme hlasovat o pracovních podmínkách a nejistém zaměstnání. Pan Joao Pimita López je zpravodajem. Návrh 53, kdo je pro? Proti. Stržel se někdo? Raději to ověříme. Is open. The vote is closed. Čím hlasování? Schváleno. Návrh 54. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Návrh 58. První část, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Schváleno. Druhá část, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Návrh 59. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Návrh 60. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Návrh 61. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Návrh 62. První část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto. Kompromis 6. Hm. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. Návrh 69. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. Návrh 70. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo zamítnuto. Návrh 71. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Schváleno. Návrh 72. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Musíme to ověřit elektronicky. Hlasujte o návrhu 72. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Návrh 73. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Kompromis 7. Kdo je pro? proti, zdržel se někdo schváleno. Návrh 81, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. Návrh 82, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. Návrh 83, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. Kompromis 8, kdo je pro? proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Návrh 85, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Schváleno. 87, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Schváleno. 88, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Schváleno. 89, první část, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Schváleno. Druhá část, kdo je pro? proti? Zdržel se někdo schváleno? Návrh 90. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? 91. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? 92. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? 93. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? 94. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? 95, kdo je pro, proti, zdržel se někdo, schváleno. 96 ve, omlouvám se, jakou část myslíte, 94? My jsme hlasovali o druhé části návrhu 94. 94 má pouze jednu jedinou část. Teď budeme hlasovat o návrhu 96, který je ve dvou částech. Okay. Je to tak v pořádku? Dobře. Takže návrh 96 ve dvou částech. První část, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. Druhá část, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. Návrh 1, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. Návrh 2, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. Návrh 3, kdo je pro? Proti zdržel se někdo schváleno. Návrh čtyři kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno. Kompromis jedna, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno. Návrh 9, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno. Kompromis 2, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno. Návrh 12, kdo je pro? proti, zdržel se někdo schváleno, Navrh 13, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, Navrh 14, kdo je pro, první část, proti, zdržel se někdo, zamítnuto, druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se někdo, zamítnuto, kompromis 3, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, Nyní kompromis 4, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo schváleno. Návrh 22, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo schváleno. 23, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo zamítnuto? 24, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno? 25, kdo je pro? proti, zdržel se někdo schváleno, 26, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 27, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 28, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 29, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 30, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 31, kdo je pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto, 32, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 33, kdo je pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto, 34, první část ze dvou, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto. 35, kdo je pro? proti? Zdržel se někdo schváleno? 36. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? 37. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? 38. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? 39. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? Návrh 40. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? Zamítnuto. Návrh 41. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Zamítnuto. Kompromis 5. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Schváleno. Návrh 44. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Schváleno. 45. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Zamítnuto. 46. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Schváleno. 47. Kdo je pro? proti, zdržel se někdo schváleno, 48, kdo je pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto, 49, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, návrh 50, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 51, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 52, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno. Nyní budeme hlasovat o návrhu tohoto stanoviska v pozměněném znění. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Gratuluji. Milí kolegos, ačiū. Milí kolegové, Děkuji vám mnohokrát za to, že jste se zúčastnili této schůze, kterou nyní ukončuji. A nezapomeňte, že další schůze se bude konat 28.